Colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, rozesuďte se. Vítejte na druhém dni zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. První bod na pořadu jednání pro dnešní den je společné zasedání s výborem pro zahraniční záležitosti, proto zde chceme přivítat Davida McAllistera, předsedu AFETu a také ve společnosti s delegacemi pro Bosnu, Hercegovinu a, a Kosovo. Čeká nás eh, prezentace významných hostů ohledně situace s Alteou, bezpečnostní situací v Bosně, před eh, misí ad hoc, která se odehraje do Bosny, která eh, bude zahájena po Velikonocích. Předám slovo panu McAllisterovi, který je předsedou výboru AFED. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní Anna Fotika a budu se snažit vám hned předat slovo, co možná nejdříve. Já také všechny srdečně vítám a myslím, že je dobře, že se zabýváme bezpečnostní situací Bosny a Hercegoviny. Jako první bod na pořadu jednání to máme dnes. A budeme se zabývat strategickou komunikací EU na západním Balkáně. Následovat bude rozhodnutí, e, také navštívíme e, Bosnu, Hercegovinu, e, oblast, kde je tato nejstarší mise zaměřená na udržování míru. Také se k nám připojí pan Kristian Preda na této misi EU. E, má e, strategii a nyní se zabývá přeskumem přestupní e, pomoci. Před následujícím summitem Sofii se Eh, chceme zanít to, jak vypadá současná situace v bezpečnosti také v Bosně a Hercegovině a jaké má toto všechno implikace. Takže to je všechno z mé strany, ano. A předám slovo našim hostům. Děkuji. Chtěla bych zde přivítat naše významné hosty. Jsou to tři. Zaprvé je to pan Jacques Fradin, který vede eh, divizi PIDY Eh, potom pan Gold Ziegler, který je zástupcem vedoucího oddělení pro Albánii, Bosnu Hercegovinu DG NIR. A jako poslední, ale zdaleka neposlední co do významu, je zástupce NATO, podplukovník Nikolas Šalon, který je vojenský asistent zástupce vrchního eh, velitele spojenských sil v Mons. A já předám tedy slovo našim panelistům. Naším tématem je EUFOR a Altea a obecně bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Jako první promluví pan Jacques Fadan. Prosím. Dobrý den vám všem, děkuji vám mnohokrát. Já jsem Jacques Fradan, jsem vedoucí divize pro eh, mm, integrované strategické plánování eh, na službě pro vnější činnost. Zabýváme se eh, krizovým managementem. To je také téma, o kterém budu hlouběji diskutovat, co se týče mise Altea. Jak vypadá situace? Ale ještě bych rád řekl něco o ZDPS operacích z širovské perspektivy. Jak víte, po dlouhé, téměř desetileté pauze, západní Balkán je opět na prvních místech agendy EU. EU posiluje své úsilí eh, k tomu, aby se reformovaly eh, země západního Balkánu a aby eh, mohly postupovat dál na mm, cestě k přistoupení EU. V roce 2017 pan Juncker Eh, ve stavu Evropské unie hovořil o perspektivě pro západní Balkán. V poslední měsíce komise přijala strategii pro západní Balkán a stanovila jasnou cestu pro eh, eh, země západního Balkánu, včetně Bosny a Hercegoviny. Tato strategie komise se zaměřuje na celý tento region a na mm, poctivou perspektivu přistoupení těchto států. Z těchto šesti států Bosna a Hercegovina je v jedinečném postavení. Je to jediná země, která má novou eh, vojenskou přítomnost s exekutivním mandátem a je tam orgán OSN, který zajišťuje bezpečné prostředí eh, eh, proti zhoršování se bezpečnostní situace. To se týká přednosti to. EU se zaměřuje na zvláštní situaci západního Balkánu a Bosny a Hercegoviny konkrétně a e, strategický e, e, přeskum se právě zabývá touto situací, pokrokem možnosti integrace Bosny a Hercegoviny do EU a bere v úvahu tedy situaci země. Jak možná víte, pokrokové operace se šestiměsíčně eh, přeskoumává, strategický přeskum, eh, ale je zaměřen na hlubší otázky. Je to první eh, strategický přeskum Jufro Altej od dlouhé doby, od té doby, co tam tedy byly mm, poslány stabilizační síly, a to proto, aby tamní orgány mohly udržovat bezpečnost v zemi naše strategický, eh, strategický přestup byl předložen v listopadu. Navrhujeme změnu od Daytonu do bruselské, bruselské logiky. A chceme tedy nadále zhodnocovat eh, možnost úlohy EU pro eh, další vývoj v Bosně a Hercegovině, jak máme konfigurovat novou pozici tak, abychom posilovali Eh, bezpečnostní situaci v Bosně a Hercegovině. Členské státy nyní zvažují určité změny eh, v tamním působení. Eh, přítomnost jednotek EU je stále nezbytná v Bosně a Hercegovině pro zajištění bezpečného prostředí. Členské státy se shodly, že zaměření operace by se měla zaměřovat na své původní zásadní úkoly. Zejména se zaměřujeme na to, aby operace Altea byla vhodnější eh, nebo vhodnějším způsobem efektivněji eh, se zaměřilo na plnění svých cílů, tedy udržování bezpečnosti a lépe, aby se eh, koncentrovala do cíle. Pan podplukovník Šalon to vysvětlí do detailu. Pan podplukovník je ze šejpu. A tyto úpravy znamenají na ukončení eh, školení a budování kapacit tam, kde už to není zapotřebí a tam, kde je zapotřebí, eh, naopak se věnovat hlavním úkolům, tak jak byly původně stanoveny. Je zapotřebí, abychom plnili tyto hlavní úkoly, hlavně aby došlo eh, k deaktivaci sil a pokud by se nějaká, mm, nějaký aspekt tamní situace e, e, zhoršil. Je zapotřebí zaručit v každém případě bezpečné prostředí. Celkově mm, pokračujeme v cestě e, zaměřené na to, aby Bosna a Hercegovina mohly přistoupit do EU co možná nejdříve a tato země ukazuje pokrok na cestě do evropské integrace. Nicméně nejdříve se teď budou konat v říjnu volby eh, v Bosně a Hercegovině, což může mít dopad na bezpečnostní situaci a může dojít k rozdělení eh, na, eh, podle etnických linií a, a dalších linií. Výkonná úloha a přítomná EUFOR je zapotřebí eh, přeskoumat, ale neměli bychom předbíhat dobu. Členské státy už se shodly, že zde bude další strategický přeskum operace Altea, který bude přiložen členským státům na začátku roku 2019, abychom mohli zhodnotit, jak daleko se Bosna a Hercegovina dostali na své cestě do Evropy. Jen pro připomenutí operace Altea je jedinou evropskou operací, Eh, která eh, postupuje podle těchto eh, daných pravidel, napomáhá tedy cestě Bosny Hercegoviny do Evropské unie, zároveň udržuje bezpečnost a zároveň spolupracuje přitom tato mise s NATO. To myslím, že může být všechno a mohu předat slovo kolegovi. Děkuji a mnohokrát za pozornost. Děkuji vám a nyní pan Cigler. Yes, Děkuji. Tady eh, vidíte nějaké slajdy. Já budu hovořit o bezpečnostní situaci trochu z hlediska komise a z hlediska toho, co děláme také v rámci finanční pomoci. V nedávno přijaté strategii pro západní Balkán, o které už se zmínil Jacques Fradan, Komise zdůrazňuje, že rozšířená strategická spolupráce mezi EU a Západním Balkánem v oboru bezpečnosti je zásadní, chceme-li efektivně a účinně řešit stávající bezpečnostní a teroristické hrozby, které um, mají dopad na Unii a na region Západního Balkánu. Samozřejmě um, nelze na západním Balkáně mít efektivní bezpečnost bez posílení právního státu a demokracie a bez posílení socioekonomického rozvoje regionu. Proto eh, komise předložila několik vlajkových iniciativ, které mají řešit různé výzvy, eh, jimiž západní Balkán čelí. Pokud jde konkrétně o Bosnu a Hercegovinu, komise připravuje stanovisko žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unie, unii. E, to je na žádost Rady. A to nám dává další příležitosti k tomu, abychom posílili naše vztahy v řadě oblastí souvisejících s bezpečností, zejména v oblasti boje proti terorismu a radikalizace. Mnoho práce už nyní probíhá. A všechny reformy, které podporujeme, zejména posílení právního státu, mají za cíl posílit odolnost Bosny a Hercegoviny vůči bezpečnostním hrozbám. Dovolte mi stručně popsat eh, současnou situaci v oblasti boje proti terorismu a prevence násilného extremismu v Bosně a Hercegovině. Podle oficiálních údajů 188 mužů, 61 žen a 81 dětí s bosenským občanstvím odcestovalo do Sýrie a Iráku z Bosny a Hercegoviny a z diaspory eh, mezi lety 2013 a 2015. Orgány Bosny a Hercegoviny eh, stále vyvíjejí úsilí, aby zastavili odjezdy bosenských občanů na cizí bojiště už od roku 2016. Podle našich informací a podle našich kontaktů z Bosny e, tento jev ustal v roce 2016. V zemi byly identifikovány radikalizované buňky, zejména ve vahábských komunitách. Odhaduje se, že 46 osob se zatím vrátilo ze Syrie a Iráku. Počet navrátilců zahrnuje i ženy a děti a osoby, které nejsou podezřelé ze spáchání trestných činů. Celkem 23 navrátivších se zahraničních teroristů už bylo odsouzeno za trestné činy související s terorismem. Z toho plyne, že eh, reakce soudního systému v Bosně a Hercegovině je eh, včasná a rychlá, přestože tresty byly často poměrně mírné a to mimo jiné z důvodu obtížného získávání důkazů. Například v Bosně a Hercegovině je zákon, který říká, že pokud někdo má trest odnětí svobody eh, pod jeden rok, může být změněn na pokutu. To se nyní změnilo, změnilo a tento převod, tato změna na peněžní trest, to se změnilo v Republice Srbské a i ostatní části země to chystají, což vítáme probíhají vyšetřování 10 eh, až 15 navrátilců a očekává se mnoho dalších návratů, zejména žen a dětí. Hlavní výzvy pro Bosnu a Hercegovinu eh, představují eh, zneškodnění zahraničních teroristických bojovníků a dalších radikálů a jejich opětovná integrace do společnosti a potom také širší úsilí v oblasti prevence všech forem násilného extremismu. A to zejména v kontextu nacionalistické retoriky, která je v Bosně běžná, zejména v měsících před volbami. Proto je potřeba posílit koordinaci různých institucí a úrovní státní správy a implementovat stávající strategii boje proti terorismu a zlepšit sdílení zpravodajských informací mezi relevantními institucemi Bosny a Hercegoviny a partnery v regionu a také na evropské a mezinárodní úrovni. Pozorně sledujeme vývoj v této oblasti a dovolte mi zdůraznit, že v této oblasti je klíčová spolupráce různých evropských institucí a aktérů, což dobře dokládá e, společná návštěva vysokých úředníků Evropské unie v Sarajevu 3. a 4. dubna 2017 na téma boje proti terorismu. Návštěva, e, návštěvy se zúčastnil náměstek generálního tajemníka ESVČ, e, také evropský koordinátor boje proti terorismu, také náměstek ředitele DG NIR a generální ředitel DG Home. Tito vysocí evropští úředníci eh, přednesli několik doporučení. Zejména naléhali na bosenské orgány, aby posílili strategický rámec prevence proti násilnému extremismu eh, a zadržování zahraničních teroristů. Eh, také posílit spolupráci s Europolem a Eurojustem, boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu a nelegálnímu obchodu se střelnými zbraněmi. Rok po této návštěvě komise zahájila ve spolupráci s ESVČ podporu místního poradce v boji proti terorismu, což je eh, projekt peer review v rámci boje proti terorismu. A tento týden je v Bosně a Hercegovině tým pěti expertů z členských států, kteří zkoumají, co bosenské orgány dělají pro to, aby naplnili evropská doporučení. Zejména tito experti hodnotí strategický, právní a institucionální rámec a operační kapacity justice, tajných služeb a policejních orgánů v oblasti boje proti terorismu zkoumají eh, případy eh, z hlediska právního státu od eh, vyšetřování až po výkon rozsudku a vyhodnocují úroveň spolupráce s mezinárodními partnery a dalšími zeměmi na západním Balkáně. Tato mise také přispívá k, ke zjištění, nakolik odpovídají realitě odpovědi na otázky které z dostazníku, který komise zaslala Bosně a Hercegovině. Tento dotazník dostal 20, 28. Eh, února pan Juncker v Bosně. Je to 20 tisíc stránek odpovědí, my to momentálně studujeme. Jsou tam i otázky eh, o boji proti terorismu, takže tato mise je takové porovnání s realitou. Otázky jako boj proti terorismu a prevence násilného extremismu a boj proti organizovanému zločinu. Eh, to jsou oblasti, které jsou průsečíkem mezi bezpečností a právním státem, což bude hlavním sdělením našeho stanoviska. Zároveň navyšujeme finanční podporu, to vidíte na tomto slajdu. Provádíme mainstreaming aspektů terorismu a násilného extremismu do všech evropských programů. Momentálně je vlastně financováno 10 projektů IPA které jsou financovány v rámci právního státu. Potom existuje evropský nástroj přispívající ke stabilitě a míru, který se zabývá prevencí eh, eh, obchodu se zbraněmi a municí. A Rada Evropy pomocí našich peněz eh, realizuje projekt rozšíření ochrany lidských práv pro zadržené a odsouzené osoby. Úřad EUSR financuje výzkumný projekt radikalizace ve věznici Zenica a kromě toho EUSR také financuje projekt zapojení mládeže do prevence radikalizace. Tento projekt eh, je realizován ve spolupráci s Islámskou obcí Bosny a Hercegoviny. Pak je tu 13 významných regionálních programů, které tedy platí pro celý region a jeden z nich je nasazení styčných důstojníků Europolu. I v Bosně a Hercegovině bude tedy styčný důstojník Europolu. Eh, na závěr bych chtěl říct, že komise bude nadále pozorně sledovat vývoj v těchto oblastech a bude nadále udílet Bosně a Hercegovině rady za cílem posílit eh, její kapacitu zvládat společné výzvy, které před nás klade terorismus a násilný extremismus před EU i západní Balkán což souvisí i s Daytonem, jak už to bylo zmíněno, eh, v Daytonském rámci je velice těžká jakákoliv koordinace nebo spolupráce mezi různými úrovněmi státní zprávy. E, tento problém máme i v jakémkoliv decentralizovaném státě, ale v Bosně je to zejména těžké, proto také nebyl dohodnu, nebylo dohodnuto, na kterou úroveň dát toho styčného důstojníka Europolu. Je to tedy zásadnější problém, který je potřeba vyřešit ještě před vstupem Bosny do EU. Děkuji vám, pane, a nyní dám slovo eh, panu eh, plukovníkovi Nikolosi Šalonovi, který je eh, vojenským asistentem do DISACOR. Jak víte, tak DISACOR má zvláštní roli ve stabilizaci západního Balkánu a proto je tento příspěvek velice důležitý. Pane plukovníku, máte slovo. Thank you, Mrs. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení příslušníci diplomatického sboru, dámy a pánové, po rozhodnutí NATO z roku 2004 na istambulském summitu ukončit e, misi e, stabilizační e, síly S4 NATO do konce roku 2004 začala EU s vedením své vlastní sedmitisícové mise. Od té doby od EUFOR eh, operace eh, ATA ji zodpovídá za eh, implementaci mírové dohody z Daytonu. To se provádí na základě exekutivního mandátu kapitoly 7 a kapitoly 7 Charty OSN. Mám se? Ve své 34. Eh, zprávě vydané v červnu 2017 Evropský institut pro bezpečnostní eh, eh, studie napsal článek, co se stane, když se Bosna a Hercegovina rozpadne. Zde se hovořilo o katastrofickém scénáři, kdy jeden subjekt, Republika Srbska, od Eh, stoupí a bude porušovat eh, tím eh, rezoluce OSN. Nejdůležitějším faktorem pro toto bylo, že některé významné politické, někteří významní političní činitelé se rozhodli rozmíchávat etnické násilí a politické neschody. EU toho také neudělala dostatek k posouzení a prevenci radikalizace muslimské populace v Bosně a Hercegovině. Mm. A, a mm, nezbírala dostatečně aktuální informace o, o situaci v zemi. EU e, se také neangažovala dostatečně e, ve vysvětlování e, přístupového procesu ve veřejnosti. Nicméně je také možné být optimistický, vycházet z dokladů o pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě k integraci do EU, protože v tuto chvíli eh, situace v Bosně a Hercegovině zůstává klidny, eh, klidná a není tam žádná hrozba a eh, bezpečnostnímu prostředí. Ale je docela přirozené plánovat to v nejhorší na straně armády. Samozřejmě je tady prostor k obavám a síly EU v Bosně a Hercegovině musí být připravené proč eh, před všeobecnými volbami v říjnu tohoto roku došlo k eh, nalížení eh, provokativní retoriky v politickém spektru. Mezietnické napětí roste, obyvatelstvo je frustrováno dostatečným pokrokem. Ano, některé makroekonomické ukazatele se zlepšily, ale jejich dopad zatím cítit není a počet stávek se zvýšil. Zároveň odchod kvalifikovaných eh, mladých lidí eh, pokračuje. Eh, skupiny mimo stávajících mm, bezpečnostní struktury jako v Republice Srbské opravdu zvyšují úzkost veřejnosti, zejména vzhledem k tomu, že účel a schopnosti těchto skupin zatím nejsou docela zřejmé. Migrační eh, toky eh, se eh, zvyšují, je tady potenciál pro této hrozby v Bosně a Hercegovině. Je zde možnost návratu zahraničních bojovníků. Ruský vliv v Bosně a Hercegovině a na širším Balkánu se zvyšuje, ale opět je třeba mu lépe porozumět. V únoru 2014, jak 2016, jak asi vidíte na obrázcích, ukázali Hmm, eh, nepokoje eh, v této zemi, eh, nedostatečnou situační informovanost EU. Zde strategická revize, jak o něm hovořil pan Prada, na rozvoj podnětu pro Eh, zachování eh, tedy toho bezpečného prostředí je ten eh, správný. My jsme v rámci operace ATA doporučili zlepšení situační informovanosti, jak pokud jde o o personální obsazení a, a tak po o schopnosti. V současné době máme 600 lidí asi v Sarajevě, ale můžeme posílit i mimo eh, to město. Eh, také máme 17 eh, pozorovacích a styčných týmů po celé zemi, které pokoušejí zvyšovat viditelnost euforu. Od roku 2010 operace ATA se zaměřuje na budování kapacit a ale po doporučení Eh, politických vojenských skupin a, a vojenského eh, výboru EU v roce 2017 se naopak eh, snažíme odbourat některé tyto výcvikové aktivity. Od konce války v roce 1995 Bosna a Hercegovina stále má značné zásoby zbraní a munice a EU e v současné době podporuje eh, zemi v eh, likvidaci 7 tisíc tun eh, mm, munice a 50 tisíc zbraní a EUFOR si také zachovává právo na základě Daytonské mírové dohody sledovat a pozorovat jakékoliv síly v Bosně a Cegoně, které se domnívá, že můžou mít vojenské schopnosti. Bosna a Hercegovina a, a odpovídá za odměnování od roku 2012, e, kde EUFORS e, je poradní silou. 5000 e, milečních kilometrů už bylo vyčištěno od roku 96, ale v současné stavě zbavit, snahy zbavit zemi min ještě Hmm, vedly k 79 eh, tisíc min na 1,2% území eh, hmm, země. V posledních letech eh, je tam nedostatečná politická vůle, nedostatečná odhodlání, nedostatečná kontrola. A bohužel není nějak nedostatek korupce nebo lidí, kteří se do tohoto lukrativního biznesu nechtějí zapojit. Ono stojí asi 6 tisíc euro odstranit jednu minu. Pokud ta situace se nezmění, tak Bosna a Hercegovina dokončí tento uh, úkol za 29 let. EU eh, e eh, zdůrazňuje eh, strategický reset financovaný z ICISP, či nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru v projektem, který má začít tento měsíc a trvat dva roky. Eh, myslíme si, že to už eh, značně pomůže k odbourání eh, té problematické situace a Bosna a Hercegovina bude moci tedy zajistit, aby v ní nebyly miny do roku 2025. Vzhledem k slavnému Eh, aforismu Churchillova, eh, že eh, hlava nemůže toho vzít více než, než sezení, ale já jsem se měl představit, abyste věděli. Já jako vojenský asistent, zástupce vrchního velitele vojenských sil v Evropě, v NATO, Jamesa Efrata, a tady je tady vlevo prostřednictvím eh, ten eh, je eh, on také velitelem operace ATA. Doufám, že se vám poskytnu dost také informací k tomu, abyste pochopili složitou bezpečnostní situaci v Bosně a Hercegovině. Bezpečné prostředí je před nezbytnou podmínkou pro to, aby ta země zahojila své rány a aby tam začal budování demokratických institucí, nebo dokončeno bylo hm, budování demokratických institucí. Valentin Insko Eh, příslušné eh, zprávě z 18. května 2017 eh, popsal EUFOR jako relativně levný, ale nezbytný investiční nástroj pro mír a stabilitu na Balkáně. Děkuji vám za pozornost. Ráda bych připomněla vašim panelistům a poslancům, že nám, že jsme tady měli eh, jak předchozího eh, mm, Desakera, tak eh, mm, mm, Sara Evereta. a už jsme se rozhodli, ne zatím na nejvyšší úrovni, nicméně na, na, na společných koordinátorech, že uh, bychom měli eh, navštívit Shape v Monsu eh, ve druhé polovině eh, roku 2018. A teď otevřu debatu a pravděpodobně asi začne pan Foronzolika a omlouvá se, omlouvá se pan Picula. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pánové, za vaši přítomnost. Ono je vždycky samozřejmě dobré slyšet aktuální informace o takové důležité otázce. Shodneme se samozřejmě, že tohle je eh, velice eh, dobré a nezbytné, že eh, západní Balkán je tedy zpátky v plánech EU, protože ten rozvoj, pokud jsme schopni mu říkat v 2014 a 2018, nějak eh, nepomohl eh, rozvoji západního Balkánu. Protože eh, jsme pokračovali v integračních procesech bez konkrétní vize toho, jak budou vypadat vztahy mezi západním Balkánem a Evropskou unii v nadcházejících letech. Teď už máme určitý rámec. A můžeme analyzovat, co lze čekat Eh, od této důvěryhodné strategie eh, rozšíření EU na západní Balkán do budoucna. Ale samozřejmě máme tady problémy. Musíme řešit bezpečnostní eh, rozměr. rozměr. To je základní problém. A jeden z hlavních důvodů toho, proč předseda komise Juncker inicioval tuto strategii. Nejdřív se Balkán a nebo Balkán se v politické debatě objevil hlavně při přílivu migrantů v roce 2015. A teď eh, dvě třetiny eh, eh, občanů v EU považují bezpečnost za problém na prvním místě. A politice musí tedy <laughs> řešit bezpečnost a ne sociálně ekonomické aspekty. A tím se dostávám k další debaty. Já se těším na cestu do Bosny a Hercegoviny za 14 dní v rámci mise SED. Já jsem tam byl před dvěma lety na konci roku 2015 a bude opravdu eh, velice důležité eh, podívat se, jak to tam po dvou a půl letech vypadá. Zeptal bych se vás na následující. Jako předseda eh, delegace EU e v Bosně a Hercegovině a Kosovu Eh, si myslím, že eh, tento prostor nikdy neměl být, eh, se nikdy nepředstavoval jako demilitarizovaný. Ozbrojené složky jsou vždycky znakem státu a Bosna a Hercegovina musí být stát, nebo je stát. A mm, otázkou je, jaké ozbrojené síly ta země potřebuje. Jeden rozdíl, který nezdůrazňujete a který chci udělat teď, je, že Bosna a Hercegovina je důležitou součástí eh, opatření, eh, nebo že tam eh, je armáda součástí těch opatření a budování důvěry. A, a to, policie nehraje takovou roli, ale ozbrojené složky ano. Ozbrojené síly. Od té doby, co byly vytvořeny je důležité eh, řešit tyto problémy a podpořit eh, bosensko hercegovinskou armádu. Pořád máme 22 tisíc eh, tun munice v Bosně a Hercegovině. V 17 skladech po celé zemi. Vojenské zásoby jsou velice důležitou věcí v Bosně a Hercegovině ovlivňuje stávající situace v eh, zemi. Eh, eh, to, co souvisí s tímto právě, protože úplně důležité bylo to místní vlastnictví. Takže vidíte tam nějaké rozdíly, pokud jde o politické elity v Bosně a Hercegovině. Vzhledem k té uložené munici, skladované munici. Potom ten akční plán pro Bosnu a Hercegovinu. Oni eh, by opravdu rádi byli na mapě, abych tak řekl, ale některé členské státy na to se zdráhají. Jeden z eh, problémů byl registr vojenských aktiv. Téměř se to udělalo za federace v Bosně a Hercegovině, ale v Republice Srbské eh, je řada bariér, tak jak vypadá ten stávající stav? Jak vnímáte a ten nedávný nákup automatických zbraní pro politické, a, složky v Republice Srbské. Myslíte si, že to může zlepšit bezpečnostní situaci v Bosně a Hercegovině, nebo naopak zahájit závody ve zbrojení? Vzhledem ke stávající volební kampani, která určitě eh, není nic jiného než tvrdá. Máme tady ostrovou retoriku a, a nepřátelské vztahy mezi eh, politickými eh, soupeři. Protože pokud hovoříte o, o, o zbrojních složkách, o, o armádě, tak to není takový problém, ale pokud je o, o, o policii, tak která je pod, není pod vojenským velením, Nemyslíte, že to eh, může naopak vést k eh, navýšení napětí? Děkuji, pan Radoš. Hvala gospođo predsjednice. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat panelistům za jejich úvodní poznámky. Jsem přesvědčen, že strategie pro rozšíření, která byla přijata před měsícem, a zejména akční plán, mohou významným způsobem přispět ke stabilizačnímu úsilí v Bosně a Hercegovině. Tato země čelí určitým eh, politickým eh, potížím a také, už se zde hovořilo tedy o volbách, já chci mluvit o eh, volebním zákoně a o tom, že zapotřebí vést skutečně demokratické volby, což přispěje k této zemi, aby mohla dále směřovat do EU. Tento mm, strategický plán a další e, nástroje e, jsou e, důležité, měly by být tedy využívány a nejen by měly být zde pro Bosnu, ale i pro další balkánské státy. Chtěl bych se nyní zaměřit na to, co se říkalo. Pan Petrle říkal, že je to otázka munice, která byla nakoupena ze Srbské eh, eh, republiky. Toto množství je pětkrát vyšší než standardní množství munice pro policejní složky. Je to pro brigádu. Což eh, by měl být důvod k znepokojení. Pak to jsou další bezpečnostní hrozby ze Srbské republiky, Eh, ze strany vojenských eh, sil a také paravojenských skupin, eh, které obcházejí takzvané ruské balkánské země a také se účastnili na oslavách Republiky Srbské. Je tu tedy celá řada dalších aspektů, které je zapotřebí zvažovat eh, ohledně eh, Bosně a Hercegoviny, ať už to je radikalizace, zahraniční bojovníci a podobně. To znamená, že eh, zde vidíme silné eh, politické poselství ze Srbské republiky a vidíme také jejich silné vztahy s Ruskem. Proto se chci zeptat, máte nějaké dodatečné informace o předávání zbraní policejním složkám eh, Republiky Srbské a mm, co se tam dál děje. Jak se chovají tam eh, paravojenské oddíly? Vypadá to, že sílí. Thank you. Now I... Děkuji. Předám slovo. Omlouvám se, pokud špatně vyslovím vaše jméno, paní Petýr predsjednice, gospodine McAllister. Děkuji. Pane eh, předsedo, paní předsedkyně, vážení hosté, souhlasím plně eh, s těmi poznámkami, které zde zasněly. Bosna a Hercegovina by měly být v centru zájmu Evropské unie. Musíme tomuto státu pomáhat v dalším pokroku a Musíme chápat Bosnu a Hercegovinu jako jednu funkční zemi a v tom jí pomáhat. A také musíme zachovávat práva osob, práva lidí. A tak to dnes není. Tato práva nejsou zachovávána. Já chci proto vyjádřit obavy ohledně stávající situace, zejména proto, že já pocházím z Chorvatska. A Chovatsko jako členský stát EU má nejdelší pozemské hranice s Bosnou Hercegovinou a podél těchto hranic se objevují uh, usedlosti vahábistů, Také došlo k několika případům, kdy umírnění imámové, kteří byli mm, orientováni na umírnění evropský islám, tak e, prožili útoky a nejen oni, bylo útočeno i na jejich rodiny. E, Peníze eh, bývají zneužívány, například eh, stipendia jsou udělovány dívkám, pokud nosí hijab a eh, muži si musí nechat narůst vousy a musí dodržovat náboženské ceremonie a předpisy, jinak by děti nedostaly patřičné stipendium. Také došlo k vybudování nového města, které je osídleno arabskou populací. Takže tito lidé kradou identitu eh, obyvatelství Hercegoviny a teď mám na mysli konkrétně muslimy, protože v dané oblasti koexistence vždy jste byla. Ale teď jsou podporovány jiné hodnoty. Eh, chci eh, se zeptat našich hostů, zejména zástupců Evropské komise. Eh, zabýváte se tím, jak a kudy tečou peníze ze Saudské Arábie nebo peníze tekoucí přes Turecko a, a jiných islámských zemí? Tito nebo tyto státy posílají peníze do Bosny a Hercegoviny za účelem radikalizace tamní populace. A to by mohlo vést k novým bezpečnostním hrozbám. Děkuji. Thank you, Děkuji vám. Rada bych také položila svoje dotazy. Za prvé, pravděpodobně panu eh, Ciglerovi a eh, panu Fradenovi. Zajímá mě tedy dynamika eh, vahábické komunity, šíření popularity těchto komunit eh, eh, se objevilo už před určitou dobou. To už je více než deset let, no mnohem více než deset let si myslím. A už tehdy vzbuzovalo obavy. Chci se tedy zeptat, jak vy se díváte, jak vy hodnotíte stávající dynamiku tohoto procesu a také my si poměrně dobře uvědomujeme, eh, odkud přichází podpora, jaké má zdroje. Je to také otázka eh, navrátivších se bojovníků a, a jak jak vlastně víme, kdo odchází do, eh, do Syrie z Bosny a Hercegoviny. což samozřejmě souvisí s dlouhodobou existencí eh, radikalizované vahábické muslimské komunity v Bosně a eh, Hercegovině a EU i Evropská komise jako taková se musí detailně zabývat touto činností je zapotřebí o tom informovat, aby to lidé věděli. Chci se zeptat eh, pana podplukovníka Šalona na základě toho, co jste řekl ohledně eh, eh, ukončení školící aktivity EUFOR. Můžete nám o tom říct něco víc? jaký to bude mít dopad na budoucí architekturu, co se bude dít, jak budete přesouvat tedy eh, činnost, energii a potřebné další kroky na posílení ozbrojených sil v Bosně a Hercegovině. Také bych se vás chtěla požádat, na, eh, vás chtěla požádat o váš názor na eh, stav implementace Daytonské dohody. A jaký to je potenciál? No, ten mandát byl hodně eh, silný. Jak můžeme tedy ovlivnit toto velice napjaté politické prostředí v Bosně a Hercegovině? Mám trochu starost ohledně potenciálu eh, nárůstu napětí v předvolebním období. A také všechny ty poznámky o paravojenských uskupeních v Republice Srbska. Trochu mi to připomíná eh, rané fáze eh, válce na Ukra- války na Ukrajině a má to obrovský potenciál na destabilizaci a využití hybridní války. Takže naše další strategické komunikace se musí na toto zaměřit, budou velice důležité, ale tyto paravojenské skupiny jsou velice aktivní a jsou předmětem obav. Takže předám slovo našim panelistům ve stejném eh, ve stejném pořadí, takže jako první promluví opět pan Jacques Fradan. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Budu se zabývat i bezpečností a obranou. Ehm, je zapotřebí mít na paměti, že Bosna a Hercegovina má status ehm, zaměřený, naše mise v Bosně a Hercegovině má status zaměřený na budoucí situaci této země. Je to kandidátská země do EU. A když se podíváte na tuto knihu se všemi těmi otázkami a odpověďmi, znamená to, že nám šlo o tzv. local ownership, že mm, je zapotřebí, aby místní orgány převzaly situaci pevně e, e, do rukou. Neměl bych být tedy pesimista, snažíme se být optimisty. Myslím, že je tu naděje, eh, že cesta k přistoupení do EU eh, umožní, že Bosna Hercegovina eh, povede tedy zemi touto cestou. Potom otázka ozbrojených sil. Co potřebuje země? Policii, ozbrojené složky. Je zapotřebí zhodnotit hrozby pro Bosnu a Hercegovinu. Jsou externí tyto hrozby? Jsou ovlivněni externími aktéry, nebo se jedná o vnitřní eh, hrozby, například eh, otázka toho, jak vypadá ústava, co se děje ve státě. je, jsou to náboženské hrozby, jak už se o tom taky hovořilo. Pokud analyzujeme tyto hrozby, zjistíme, jaké nástroje potřebujeme. A já teď budu hovořit o Euforu. Je vojenské e, e, řešení možnou, e, možnou situací je, je mít policii jedním takovýmto řešením, ale když se podíváte na všechny tyto prvky, než se rozhodnete, jak budete se zabývat silou tedy policejních a vojenských složek, tato země potřebuje především společnou vizi a naději. Takže bych chtěl dodat eh, tento třetí bod při definování toho, kdo má tedy za úkol nebo kdo má zodpovědnost za držování bezpečnosti eh, v Bosně a Hercegovině. Co se týče vojenských sil, ozbrojených sil, eh, trénujeme s EUFOR a to, to je opravdu nejstarší mise CDPS jak to může říct i pan poplukovník, eh, jde nám o to, aby eh, tamní orgány, tamní obyvatele převzali zodpovědnost. Pro nás a proto možná toto to školení zaměřené na eh, boj a školení převedeme do jiné dimenze. Musí jít určitým směrem. Jak silnou policii například potřebují v Bosně a Hercegovině? mohou tam být policejní složky, které budou mít hodně vybavení nad rámec toho, jak běžně je policie vybavena. Členské státy mají poměrně obavy ohledně takovéto eh, situace. A bylo to zmíněno, když se hovořilo o šestibodové eh, zprávě o Altea minulý týden. Podle nás je zapotřebí postupovat právním způsobem a zaměřit se na to, jaký je cíl, eh, tedy eh, co bude ta policejní složka dělat s takovýmito eh, zbraněmi, s takovouto výzbrojí v rámci veškeré transparentnosti a Eh, veškerých dalších aspektů, které zapotřebí zhodnotit eh, v rámci přistoupení tohoto státu do Evropské unie. Potřebují opravdu tuto nový zbroj, anebo je to nadbytečné? Eh, strategický přeskum od nás žádali členské státy a je zapotřebí, aby abychom takto revidovali situaci před volbami po volbách, to od nás žádali také členské státy. A to proto, že země, která usiluje o vstup do EU, eh, potřebuje, abychom tam také operovali s určitým eh, exekutivním eh, mandátem. Co se týče na, na tedy místní zodpovědnost, hovořili jsme o všem možném. Co ale vidíme poctivě, je nedostatek přijetí zodpovědnosti za tamní situaci. Já tedy eh, detaily ponechám eh, vojenskému asistentovi eh, vrchního velení. Ale co se týče demokratických voleb, doufáme, že ty volby budou demokratické, zabýváme se tím, věnujeme se volbám, ale když teď diskutujete o vlivu arabských států, například těch náboženských trendech hovoříte, tak se vrátím ke svému prvnímu bodu. Instituce, mohou postihnout eh, globalitu tohoto problému. Takže jako bezpečnostní expert bych řekl, že tato hrozba je tou hrozbou, o které bychom mohli říct, že největší pro, pro tento stát. No a teď se předám slovo komisi. Ano, pane Ciglere, máte slovo. Thank you. I'm happy. Děkuji. Já velice rád doplním eh, skutečnou kompetenci v oblasti eh, bezpečnostních otázek má ESVČ, ale já také přispěju. Začnu vámi, paní Fotiga. Řeknu něco k té dynamice vahabistických skupin. Tyto vahabistické skupiny jsou stále ještě s vedlejším efektem války z, roky, z roku 1995. Od té doby existují, je to problém. Víme, že tradičně islámská obec v Bosně a Hercegovině je velice umírněná. Takže vznikají napětí mezi různými islámskými uskupeními. Hlava islámské obce v Bosně a Hercegovině dala víceméně ultimátum těmto skupinám, aby spojili síly a aby se podřídili eh, autoritě islámské obce. Ne všechny to udělali. Ze 38 skupin jenom 14 se připojilo k islámské obci, což znamená, že stále ještě 28 nebo 24 skupin je mimo a ty se nechtějí podřídit tomu umírněnějšímu islámu, což je samozřejmě problém. Pokud jde o zahraniční bojovníky, kteří odcházejí z Bosny a Hercegoviny, když se podíváte na celková čísla a porovnáme to eh, například s tím, kolik bojovníků odešlo z Belgie nebo z jiných členských států, tak z Belgie je jich určitě víc než z Bosny a Hercegoviny. A eh, je třeba zdůraznit, že od roku 2016, eh, a to je třeba ověřit, nedošlo k žádnému odchodu. To znamená, že panuje určité povědomí o tomto problému a my čím dál více upozorňujeme bosenské úřady na to, že tohle je velký problém, že to je jedna z nejvyšších priorit eh, pro naše občany. Ti jsou si vědomí toho, že jde o důležitou součást vstupního procesu do Evropské unie. Proto se konají tyto mise. Loni proběhla mise vysoce postavených osob, potom peer review, potom e, pracovní skupina rady, Koter jede do Bosny, vy tam pojedete a tak dále. E, to všechno samozřejmě nám všem dává příležitost šířit povědomí a pomáhat Bosně a Hercegovině zabývat se také toky peněz, o kterých jste se zmínili. Takže děláme, co můžeme a e, využijeme každé příležitosti upozorňovat na toto téma v samotné Bosně a Hercegovině. Dále pokud jde k paramilitárním, pokud o paramilitární skupiny. E, to je samozřejmě další problematický bod. Pokud máme věřit médiím, které eh, před pár lety ohlásili, že Republiku Srbskou navštívila paramilitární skupina, jejíž vůdce byl eh, člověk, který později působil na východní Ukrajině v Donbasu, tak eh, je vidět, že je to velice nebezpečný problém a rozhodně to nevítáme. A je to hrozba. Takže v tomto ohledu si musíme být vědomí problému a musíme na něj upozorňovat i bosenské orgány. Pokud jde o otázku mapy a další, tak eh, to je v vetencích NATO. Myslím si, že pan podplukovník na to lépe odpoví. Děkuji moc krát. Pane podplukovníku, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem zaregistroval pět otázek o bezpečnosti a o ozbrojených silách Bosny a Hercegoviny. Pokud jde o paramilitantní skupiny, tak eh, je zajímavé podívat se na webovou stránku aljazeera.com. Tam je článek eh, před, publikovaný před několika hodinami, který eh, má nadpis Je Bosna příští Ukrajinou? někteří lidé se obávají, že války vedou k posílení separatistických hnutí eh, Srbů v Bosně a Hercegovině. Takže na ten článek se můžete podívat. Eh, panují obavy z těchto potenciálních paramilitárních uskupení. A my musíme vyhodnotit, jaká je vlastně mezera mezi těmi jaksi motorkářskými kluby a kluby veteránů a e, paramilitárními uskupeními, kde je přesně ta hranice. A proto, e, po, proto doporučujeme e, šířit informovanost o EUFOR Altea. Momentálně naše hodnocení těchto skupin je takové, že je potřeba ještě dále vyšetřovat situaci, zatím je těžko něco prohlašovat, je potřeba poznat jejich úmysly, poznat jejich sítě, jejich vazby na prominentní politiky a tak dále. Stále je to tedy značně otevřená otázka. Pokud jde o dodávání automatických střelných zbraní, tak ty byly koupeny legálně, jak už bylo řečeno. ale ano, hodnotíme to jako neúměrné. Vychází to na jednu zbraně na sedm policistů v evropských eh, složkách a odhadujeme, že v republice srbské je jedna automatická puška na jednoho policistu. Takže EUFOR na základě mandátu z Daytonské mírové dohody stále může pozorovat, monitorovat a provádět inspekce policejních složek. Připomínám, že v Bosně policejních orgánů 16 různých, které jsou odděleně financovány. A EUFOR nedávno rozeslal dopis všem těmto složkám a požádal je, aby poskytli seznam svých zbraní. Brzy tedy očekáváme odpověď a pak budeme moci provést inspekci a zkontrolovat, jestli ten seznam je pravdivý. To je tedy momentálně předmětem monitorování. Na téma radikalizace a návraty zahraničních bojovníků bych chtěl říci, že to není jev neúměrně častější než v jiných zemích, včetně zemí Evropské unie. Samozřejmě EUFOR ty finanční sítě monitoruje. Momentálně nejviditelnější investice ze zemí Eh, Perského zálivu jdou do prázdninových destinací. To je jaksi na snadě a u ostatních eh, musíme vyšetřovat dále a využívat hodnocení tajných služeb v EUFOR. Pokud jde o munice, zbraně a výbušniny, naše poslední hodnocení zní, že eh, v Bosně existuje 7 tisíc tun přebytku a Bosna potřebuje pro svou vlastní potřebu asi 8 tisíc tun, takže to je celkem 15 tisíc tun municí a výbušnin v Bosně a Hercegovině. EUFOR pomáhá ozbrojeným složkám Eh, zacházet s tímto přebytkem prostřednictvím eh, plánu pro eh, munice, výbušniny a zbraně, který koordinuje požadavky mezinárodní komunity a to na základě mandátu z Daytonské mírové dohody. A cílem je podporovat ozbrojené síly Bosny a Hercegoviny. Doufáme, že se nám podaří tento přebytek odstranit do roku 2019 a udržet množství na správné úrovni. To je práce, která probíhá, ale vidíme to optimisticky. Myslíme si, že tento plán pro výbušniny a munici bude realizován do konce roku 2019. Doporučujeme politickému a bezpečnostnímu výboru, aby udržel ten závazek do konce roku 2020 a tím závazkem je pomoci eh, armádním složkám zbavit se i lehkých zbraní, okolo 25 tisíc kusů. A čekáme tedy na rozhodnutí Evropské unie ohledně této záležitosti. Pokud jde o volby, tak samozřejmě, jak jsem už říkal, situace budí obavy. A zase čekáme na rozhodnutí které jsme doporučili pro operaci EUFOR Altea a na základě výsledku tohoto rozhodnutí se možná pokusíme eh, zvýšit naši informovanost. Jen pro vaše informaci eh, existuje v Bosně a Hercegovině eh, každoroční cvičení záložních sil a jedno z nich se bude konat pět týdnů před všeobecnými volbami. A budeme moc muset ujistit eh, obyvatelstvo ohledně bezpečnostní situace v zemi. A teď tedy přejdu k armádním složkám. Tady bych chtěl říct dva body. Jednak je to akční plán ohledně členství a potom je to eh, školení, výcvik. Jak víte, ten akční plán je politickým rozhodnutím Překážkou jsou momentálně talinské podmínky, které v podstatě stanovují, že Bosna musí na státní úrovni registrovat veškeré nemovitosti spadající pod obraný sektor. Momentálně je registrováno asi 50% a z toho všechno ve federaci a nic v Republice Srbské. Takže země na to mají problém, že musí rozhodnout, zda chtějí eh, dovolit Republice Srbské, aby vetovala akční plán, anebo jestli chtějí udržet eh, ten trend pokroku ozbrojených složek, které se řídí akčním plánem pro členství v NATO. To je tedy rozhodnutí, na které čekáme. A já si myslím, že členské státy si uvědomují tento problém a mohli by přehodnotit své dosavadní stanovisko. To je všechno, co k tomu můžu říct. Pokud jde o výcvik, řídíme se doporučením eh, politického výboru a studujeme možnosti ukončení některých typů výcviku, Momentálně odhadujeme, že přidanou hodnotou EUFOR je podpora e, mezinárodního pluku a pomoc s výcvikem e, v rámci programu interoperability NATO tak aby byly splňovány určité standardy NATO, podle kterých by mohly být vysílány jednotky na operace e, ve spolupráci EU-NATO nebo EU-OSN. E Momentálně se 60 vojáků účastní operací v Afghánistánu, ve Středoafrické republice a v dalších afrických zemích. My budeme tuto podporu poskytovat i nadále to jsme doporučili a vlastně nás to nic nestojí. Doufáme, že ozbrojené síly Bosny a Hercegoviny předvezmou určité kompetence. Už jsme hovořili o tom, eh, o, o, o tom místním vedení. Týká se to výcviku v Sarajevu. Otázka zní, zda si můžeme dovolit o ukončení těchto aktivit. EUFOR poskytuje jenom 5 nebo 10 výcviku, kterými procházejí ozbrojené síly. Zbytek organizuje NATO anebo probíhá na základě bilaterálních dohod. Takže my se snažíme podporovat spolupráci mezi EU a NATO a doufáme, že ústředí NATO v Sarajevu pomůže bosenské armádě koordinovat tyto aktivity ve společném zájmu a na to momentálně tlačíme. Děkuji vám. Ano, to je pochopitelné, děkuji vám moc krát. Myslím si, že můžeme ukončit eh, tyto otázky a odpovědi a čeká nás další velice zajímavý bod týkající se západního Balkánu. Eh, chtěla bych poděkovat všem našim účastníkům panelu. Eh, možná ještě na závěr mi dovolte říci, že v povaze výboru sebe je, že se ptáme poměrně technicky. Zajímá nás, jaké jsou detaily problémů, jdeme do hloubky. Nicméně koordinátoři se jednomyslně rozhodli odcestovat do Bosny a Hercegoviny po druhé během tohoto legislativního období. To znamená, že máme naději, a velice se zajímáme o bezpečnost v této zemi a podporujeme Bosnu a Hercegovinu na její cestě ke vstupu do Evropské unii. V podstatě všichni řečníci, kteří dnes promluvili, pocházejí z střední, jižní nebo východní Evropy a tradičně tito poslanci jsou vždy velmi pro rozšíření Evropské unie. Takže eh, ne, že bychom propadali bez naději, naopak velice se zajímáme o eh, tuto situaci. Děkuji vám moc krát. Colleagues, please be seated now. Kolegové, usaďte se, prosím. Teď už tady máme eh, všechny dnešní panelisty a další bod na pořadu jednání eh, se také zaměřuje na západní eh, Balkán a zejména na téma, které mě mimořádně leží na srdci, strategická komunikace EU a západní Balkán. Ráda bych přivítala naše eh, tři eh, vážné panelisty. Prvním je pan Lutz Gilner, eh, vedoucí oddělení strategické komunikace v ESVČ. Potom je to pan Klaus pan, pan Klaus Giering, vedoucí oddělení DigiNear v Evropské komisi. A v neposlední řadě je tady paní eh, Rosa Balfour eh, z eh, Německého Marshallova fondu Spojených států. My už jsme tady hovořili o tom úvodem se zástupci eh, institucí EU a NATO eh, o situaci bezpečnostní v eh, Bosně a Hercegovině. Měli jsme tady šefa, bylo to tedy před, pardon, bylo to před plánovanou misí do Bosny a Hercegoviny za 14 dní našeho výboru a, a bez dalších okolků bych dala slovo našim panelistům. Nejdřív pan Gilner. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a, a děkuji vám za příležitost prezentovat naše aktivity v této oblasti. Ty prezentace, které zde dnes předneseme, jsou koordinované s komisí. My totiž ne nepracujeme separátně, ale naopak úzce spolupracujeme. Já bych to pojal stručně, ale popíšu každopádně náš přístup, obsah toho, co děláme a také něco řeknu ke struktuře. Strategická komunikace je něco, co vnímáme z holistického pohledu. Nejde jenom o, o Mm, jednotlivou věc, ale eh, vnímáme to holisticky. Je to v, linii, tedy v souladu s eh, tou zprávou z října 2016. Zabýváme se eh, různými aspekty komunikace, fungujeme s multiplikátory, s přímým obecenstvem síťově a ne jenom jednosměrně z hora dolů. A také eh, eh, se zabýváme otázkami, které jsme doposud neřešili, které se týkaly eh, dezinformací a odolnosti. Pro nás velice novým důležitým zdrojem je nedávno přijatá strategie, to vám nemusím prezentovat, to asi dobře víte. Pro nás je to důležitá věc aby jsme získávali novou energii a, mm, a takový nový narrativ o tom, jak k tomu přistupujeme. Máme tady jasně definovaný cíl. V našem, naší strategické komunikaci chceme zajistit veřejnou podporu pro cíle stanovené strategií. A, tomu, a k tomu přistupujeme dvou, po dvou liniích. Za prvé v regionu a obecně jsou tedy na západním Balkáně, ale také eh, za druhé to eh, uvnitř té Evropské unie. Mm, mám na to eh, speciální tým na západní Balkán FSVČ, je poměrně malý, ale roste. A to je také dáno tím, že jsme opravdu, že tomu přikládáme stále větší důležitost. Spolupracujeme v otázce širší podpory EU Eh, a soustředíme se na konkrétní témata. Chceme eh, na západním Balkáně ukázat, že naše podpora eh, pro ten region má skutečně pozitivní dopad na jejich každodenní život. Nejedná se o komunikaci, o papírech, o procesech, ale o dokumentech, které o procesech, ale o Eh, něčem, co eh, ovlivňuje každodenní život občanů. Máme tady několik příkladů, Klaus Given vám je uvede za chvíli. Ten celkový přístup znovu se pro nás eh, zaměřuje na pozitivní, ale realistické sdělení ohledně perspektivy na ten, do, do procesu který tady vedeme. To znamená ne to, co děláme, ale proč to děláme eh, pro občany na západním Balkáně. Hovoříme tady o celé eh, řadě věcí. Například eh, politicky velice důležité je kulturní dědictví regionu. Něco, co nás spojuje, něco, co sdílíme. Jedná se samozřejmě o složku takové té neformální síly, ale také Eh, částečně to, tu sounáležitost, soudržnost, to, že patříme k sobě. Samozřejmě naše delegace eh, hrají důležitou eh, roli v regionu, ale pracujeme také s místními partnery, s vládami samotnými, ale také s nevládními organizacemi. A pro nás je také důležitá úzká spolupráce. A to jste zdůraznili eh, eh, v té zprávě z roku 2016, abychom měli eh, přímější vazby na členské státy. Takže například jsme spojili lidi, kteří ve členských státech zodpovídají za komunikaci s k tomuto regionu, abychom definovali strategie a přístupy a jasné konkrétní kroky. Všechny samozřejmě eh, napadá a, a co dezinformace. Na západním Balkáně čerpáme ze zkušeností, eh, které jsme nazbírali eh, v východním sousedství, zejména v naší úkolové skupině Eastern Statcom, která měla jasný mandát, funguje od roku 2015, jak víte. a, a zaměřuje se na komunikaci o evropském přístupu a aktivitách v regionu a také se zaměřuje na podporu mediálního prostředí v regionu a na to, jak řešit dezinformace v regionu. Poslední věc. Vzhledem k omezeným zdrojům, které máme, se zaměřujeme především na šíru a, a hloubku, šíři a hloubku toho problému na místě. E, zajímáme se, jak moc to ovlivňuje naše aktivity jako Evropské unie. Naše aktivity e, jsou zde zástupně e, dostatečně reprezentovány. A, a spíš věříme v iniciativní komunikační přístup než v reaktivní. To je asi nejlepší způsob, jak se postavit proti takové komunikace. To znamená, musíme být konkrétní, hmatatelní, viditelní a zdůrazňovat přesně přístup Evropské unie a její přínos pro a, eh, toto, a, eh, tuto oblast, a to zejména z základu nebo podle fakt. Poslední věc, a potom mě doplní kolegyně, bych doporučil, je, se týká struktury. My eh, tady budujeme hm, dedikovanou úkolovou skupinu a v této oblasti věříme v eh, úzkou spolupráci všech dotčených aktérů na straně komise členských států a hm, také samozřejmě eh, spolupracujeme s občanskou společností na západním Balkáně a s eh, regionálními orgány a vládami. Děkuji a teď pan Gerling z DG NIR Evropské komise. Já se eh, omlouvám, já jsem chvilku váhala, ale tohle to už je druhý den, kdy tady předsedám a eh, tak eh, už nastávají trochu problému. Má, problémy, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také za pozvání. Je to velice vhodný okamžik o tom, jak, jak zlepšit komunikaci také se Západním Balkánem velice dobře to ladí právě se strategií pro západní Balkán. Jedná se o společné úsilí SVČ a Evropské komise, jak už to bylo také zmíněno. A co se týče z různých struktur, včetně vojenských, my v DG NIR máme malý tým zaměřený na komunikaci se západním Balkánem takže v podstatě tu jsou dva týmy, které vytvářejí společný tým zaměří na komunikaci. Jak jsme zdůrazňovali, nechceme pracovat eh, od sebe odděleně, ale chceme diskutovat se všemi možnými zúčastněnými aktéry či stranami v různých členských státech a také eh, s místními eh, aktéry, s mezinárodními společen, společnostmi, a s organizacemi občanské společnosti například. Samozřejmě se zaměříme na komunikaci vůči mladým lidem, vůči mladým generacím, protože jsme vytvořili eh, u eh, pařížského a terského eh, samitu také velké konference pro mládež a pozvali jsme tam také mládežnické organizace jak z evropských států, tak z balkánských států aby mohli společně diskutovat o činnostech pro mládež, Eh, byli tam tedy i kolegové z jiných eh, generálních ředitelství a také z Evropského parlamentu. Vždy jsme tam měli nějakého hlavního řečníka z Evropského parlamentu, aby mohl hovořit i k těmto mladým. A loni na konferenci jsme měli dialog na vysoké úrovni zde v Evropském Eh, zde v Bruselu a mohli jsme eh, také přivést různé mladé lidi, kteří zastupují eh, mládež a diskutovali jsme o tom, jak mladé lidi angažovat v jednotlivých státech, jak mm, tedy spolupracovat nejen v rámci parlamentu, ale také mládežnických organizací. Chceme takto posilovat spolupráci s místními mládežnickými organizacemi, s místní mládeží. Také za druhé, jak už to také bylo naznačeno, eh, mění se způsob komunikace, závěry eh, eh, rady z roku 2015-2016 poukazují na význam nejen Eh, informací, ale na to, že zapotřebí přicházet s pozitivním eh, sdělením využívání tzv. měkké síly, takže jsme zvažovali, co můžeme jak změnit, eh, hovoříme o projektech, ale také sdělujeme ta silná, velká poselství, co to dobrého přináší pro lidi. Neříkáme tedy, nebo nezaměřujeme naši komunikaci na to, kolik peněz se na tom utratí, ale co bude konkrétním výsledkem. Zaměřujeme se na lidi, na výsledky, mění, měníme tedy narrativ a chceme také eh, posílit viditelnost EU ve strategickém dialogu, jak už pan komisař Hán o tom také hovořil a také o tom hovořil pan předseda McAllister, že zapotřebí navýšit vizibilitu, viditelnost EU eh, Eh, mm, protože například eh, v Srbku, Srbsku po mnoha léta se, se tvrdí, že jiní třetí státy, třetí aktéři jsou v největším darci, ale je zapotřebí prosazovat fakta, prosazovat realitu. Eh, to, co dělá EU, jasně o tom mluvit, aby ta realita byla tamním lidem známá. Nyní se zaměříme tedy na identitu. Například Eh, například Evropská unie pro biznis, Evropská eh, unie pro eh, Srbsko a podobně. A pro Makedonii například používáme EU e pro vás, protože nemůžeme používat konkrétně název tohoto státu. Chceme takto vytvořit eh, jakousi etiketu, eh, známku eh, viditelnosti EU a činnosti EU a chceme ukazovat, co všechno děláme. Jak to děláme? To je třetí bod, o kterém jsem chtěla hovořit. Samozřejmě, že se koordinujeme a vytváříme na různých úrovních činnosti, mm, i odsud z Bruselu, ale tu, tu hlavní práci přímo na místě, tu provádějí tamní delegace, je zapotřebí diskutovat v daném jazyce, nejen tedy v hlavním městě, ale i v regionech. A v našem oddělení máme informační komunikační program pro západní Balkán a delegace takto dostávají, kromě tedy té eh, těch informací i financování. Financování se zakládá na každoročních komunikačních plánech a máme tým pro strategické komunikace a komunikační tým, eh, které se zaměřují na to, jaký je ten komunikační plán, zda je v souladu s našimi strategickými požadavky, požadavky a následně se zaměřují tedy prostředky a úsilí eh, právě tímto směrem, a, mm, aniž bychom se snažili pokrývat úplně všechny oblasti a úplně všechny možné myšlenky. Takže zabýváme se vším, co je zapotřebí dělat v rámci komunikace, to dělá náš komunikační tým. Ehm, jsou tu určité eh, určitá jasná témata, například eh, není možné zabývat se jen hlavním městem, ale i v regionech, jednat přímo na místě. Máme také infocentra eh, um, u všech partnerů v každém hlavním městě zemí západního Balkánu a také mm, Pracujeme tedy na nižší úrovni, na regionální úrovni, eh, kam ty naše informační kanceláře také eh, provádějí eh, komunikační činnost. Infocentra jsou důležitá například, protože organizují různé kulturní akce. Často to bývá ve spojení s velvyslanectvím jednotlivých členských států v dané zemi, takzvané evropské domy, tam jsou Eh, které umožňují to, aby se různí lidé setkávali na eh, různých eh, akcích a událostech. Také se zabýváme komunikací prostřednictvím médií. Naše delegace pracují také na Twitteru, komunikují na něm, spolupracují s novináři a také prostřednictvím Facebooku a dalších kanálů komunikují. A také jsme e, provedli několik e, různých cílených průzkumů veřejného mínění, abychom e, zjistili, jak, jaké tedy povědomí o EU a o financování ze strany EU a našich projektech. Komunikace v regionu to není jen otázka EU, ale také vlády. Je tedy zapotřebí komunikovat, eh, pokud eh, tedy eh, obdrží prostředky od Evropské unie, tak aby se to komunikovalo. Měli jsme například semináře v loňském roce na to zaměřené. A mm, mohli jsme takto diskutovat s různými zástupci vlád a Eh, například eh, s různými eh, ministry. Tady v Bruselu se mohly diskutovat se zástupci, vyslanými zástupci jednotlivých států, například pro Černou horu, Bosnu, Hercegovinu, aby, abychom jim pomohli také vytvořit jejich vlastní strategie, protože oni tyto státy někdy mají své strategie, které, kterým prospěje, pokud se budou inovovat tak a už se blížíme ke konci eh, mého projevu. Potřebujeme jasnou eh, strategickou komunikaci. Potřebujeme eh, se projevovat jasně ve veřejném prostoru, posilovat naši komunikaci a přivádět eh, zainteresované strany k diskuzi, vést veřejnou diskuzi. Víme, že evropské posluchačstvo je poměrně skeptické. Tyto eh, dva státy, které jsou poměrně vyspělé, co se týče vyjednávání o přistoupení, tak jim eh, umožňujeme se dozvědět víc o tom, co je zapotřebí ještě eh, dodělat a těm dalším státům také jako v čem mohou pokročit. Eh, připravili jsme celou, celou složku informačního materiálu, máme různé fact sheety takzvané, eh, dokumenty, grafy, a tady paní předsedkyně vám mohou předat vzorek našeho tištěného materiálu. Máme hodně audiovizuálního materiálu, videa, o, o lidech, e, kteří byli příjemci financování. Diskutujeme o tom, proč je perspektiva EU významná pro e, tyto země a takové drobné animace, které zcela jasně ukazují, e, co to vlastně obnáší, co je to právní stát, co je demokratické vládnutí. A to bylo opravdu velice úspěšné, zejména na sociálních sítích. Tyto informace jsou eh, eh, k dispozici eh, elektronicky. Jsou tyto dokumenty k dispozici v jazycích EU, ale také jsou překládány do jazyků těchto přístupových zemí, aby, aby je tedy každý mohl využívat a, vy je samozřejmě také můžete využívat se komunikaci o západním Balkánu. Co se týče kampaně strategické komunikace, Eh, na sociálních sítích, tak máme 800 tisíc na eh, Facebooku, máme stovky tisíc eh, různých otázek na Twitteru a na dalších kanálech, takže každý nás může sledovat na různých elektronických účtech. A co nás čeká, co se chystá? Čeká nás, myslím, několik milníků, jestli to tak mohu říci, to znamená věnovat se komunikaci, tiskové práci, eh, od dubna. Budeme zabývat také mm, summitem eh, v Sofii a dalšími událostmi eh, v EU. Naše týmy na tom budou pracovat. Ze všeho nejdůležitější je udržet tu hnací sílu i mezi jednotlivými eh, eh, těmi milníky jít dál, abychom nestratili eh, tu hnací sílu, aby se nám nevytratila. Jak to chceme udělat? Na jedné straně organizujeme celou řadu událostí a akcí z think tanky i v Bruselu, v, v členských státech i v západních, zemích západního Balkánu. snažíme se propojit eh, nové věci a nové aktéry s tím, co už eh, známe a máme. Upozorňujeme na témata západního Balkánu. Před dvěma týdny například jsme zorganizovali takovou velikou akci eh, se všemi šesti zeměmi západního Balkánu. Připravujeme také Eh, nebo už organizujeme cesty významných novinářů do eh, zemí západního Balkánu. Eh, zabýváme se otázkou financování a postupem těchto západní, záprobalkánských států. Mnoho evropských občanů mnoho neví o politice rozšíření, o politice vůči západnímu Balkánu a proto se snažíme šířit toto povědomí. tak, aby bylo eh, toto téma Západní Balkanu jasně viditelné. Eh, v Západní Balkanu se zaměřím na profesionály v oblasti médií. Eh, například tady jsme uspořádali Den pro média pod zášitou komisaře Hána. Poskytovali jsme školení, zabývali jsme se videogramotností, mladými novináři, hovořili jsme o mnoha různých tématech a chystáme ve Skopě opakování tohoto dne pro média letos. Zaměřujeme se hodně na mladé novináře a na jejich podporu. Také už se spolupracujeme s DG Communication a připravujeme konkrétní balíčky pro eh, každé eh, zastoupení eh, v jednotlivých těchto státech a naše delegace na plné otáčky eh, pracují na prosazování naší strategie pro západní Balkán, pro šíření povědomí a tak dále. Eh, což samozřejmě také vyvolává na druhé straně eh, očekávání. A tyto země potřebují vědět, na, na co se mohou spolehnout. My poskytujeme například delegacím, všem delegacím školení o komunikaci, eh, nejen pro jednotlivé úředníky zaměřené konkrétně na komunikaci, ale pro všechny zaměstnance těchto delegací, aby pochopili, eh, s jakými problémy eh, tyto všechny projekty souvisí, že se jedná o otázku evropské identity a že je zapotřebí aby eh, toto všechno bylo jasně viditelné, eh, že to plyne ze samé podstaty těchto evropských projektů zaměřených na země západního Balkánu. Využíváme eh, také systém na budování kapacit, tak aby mohli spolupracovat s odborníky z EU Je pravda, že už jsme mm, o tom začali eh, hovořit a začali jsme o tom pracovat před několika lety, ale teď to posilujeme. Naše oddělení pracuje na informačním regionálním programu. Snad příští rok bychom dva, tři roky na to měli konkrétně pracovat, abychom doplnili tímto způsobem to, co se děje jak reálně, tak ze strany našich delegací Eh, například eh, bychom vedli tedy eh, otázku kampaní, průzkumu veřejného mínění a podobně. A společně s dalšími centry spolupracujeme, jak už bylo řečeno. Děkuji vám. A teď bych ráda předala slovo paní Roze Balfour ze Spojených států. Děkuji vám moc krát za to, že jste mě sem dnes pozvali. Já si myslím, že ze všeho nejdřív bych měla říct, že si myslím, že nová strategie DG NIR a ESVČ e je správným krokem, jde správným směrem. Já tady nejsem od toho, abych ji nějak spochybňovala tedy, abych ní chtěla jenom něco říci jako komentář a přidám ještě několik dalších postřehů. Za prvé se to týká veřejného mínění na Balkánu. Mnozí z vás možná znáte balkánský barometr, který funguje už tři nebo čtyři roky díky Radě pro regionální spolupráci ten eh, přemostuje určitou mezeru a ukazuje, jak občané na Balkánu vidí Evropskou unii. V Kosovu a Albánii eh, vidíme velice příznivý pohled na Evropskou unii, ale ve zbytku regionu eh, je poněkud méně příznivý. Přičemž nejproblematičtější případ je Srbsko. Chtěla bych poukázat na to, protože myslím si, že ta data patrně znáte, že přestože Evropská unie má poměrně špatnou imič, tak nejvíce občanů statisticky je v oblasti nevím, což znamená, že je tu ještě hodně co vylepšovat. I když průměrně 20 občanů v EU se domnívá, že, nebo vidí Evropskou unii negativně, tak mnohem větší váhu má ta střední zóna a to jsou ti, na které bychom měli cílit, na které by EU měla cílit různými komunikačními strategiemi. To za prvé. Za druhé, zase pokud jde o veřejné mínění a jeho indikátory, tak přestože celkově data nejsou příliš uspokojivá, tak eh, pokud pokládáme otázky na hmotné preference, tak občané západního Balkánu se obracejí na EU. Eh, do Evropské unie cestují, hledají tam vzdělání, hledají tam práci. Takže veškeré materiální body, přestože eh, Evropské unii konkurují další aktéři a přestože Rusko je vnímáno eh, velice příznivě mnoha občany tohoto regionu, tak pokud jde o hmotné zájmy Balkánců, tak eh, ty hledají vždy v Evropské unii. Takže to je další příležitost pro Evropskou unii a pro její komunikaci. Chtěla bych se zmínit o ruském vměšování a dezinformacích. Z toho panuje mnoho obav v poslední době a v poslední době přibývá zpráv o e, různé míře ruského šíření dezinformací na západním Balkánu. A já bych tady chtěla e, říci, že samozřejmě existuje to, existuje Russia Today, Serbia Sputnik, e, existují digitální aplikace a technologie na šíření zpráv, ale není to, jen, není to jediný zdroj dezinformací. Pak jsou tu ještě další aktéři, Turecko, státy Perského zálivu, Al Jazeera působí na Balkáně, Čína, a potom jsou tu eh, jaksi zástupné subjekty a zástupné subjekty zástupných subjektů, které šíří dezinformace a mnoho z nich je místních. Eh, já bych k tomu chtěla tedy říci, že mm, Dezinformace nám musí dělat starosti, měli bychom ji uvádět do kontextu. Není to jenom eh, ruská dezinformace z Kremlu, je to fenomén, který existuje na západním Balkáně úplně stejně jako jinde. Je tedy velice důležité vnímat tento jev v kontextu a nesoustředit se pouze na ruskou dezinformaci. Zejména na Balkáně je to nesmírně důležité, protože Rusko má samozřejmě historické vazby na mnoho tamních zemí takže bojovat informacemi proti dezinformacím v polarizačním režimu by mohlo mít naopak ničivý dopad na debatu. Rusko bude vždy realitou, vždycky bude vnímáno příznivě v některých těchto zemích, takže místo nějakých zacílených strategií, které by měly za cíl bojovat proti dezinformacím z ruských zdrojů, je mnohem důležitější soustředit se spíše na pozitivních vizích, na pozitivnějších sděleních a na budování odolnosti a na několik dalších věcí, o kterých eh, pojednám eh, za chviličku, protože bych eh, se chtěla soustředit opravdu na to, jak bojovat s tímto problémem. Nicméně opakuju, že od nemám pochyby o tom, že od roku 2014 Rusko posiluje dezinformační aktivity na Balkáně z důvodu, které všichni známe. Chtějí rozdělovat a oslabovat Západ. Myslím si tedy, že nová eh, evropská strategie rozšíření je pozitivní krok správným směrem a to, co tu říkali pánové z DG NIR a z ESVČ, s tím souhlasím. A chtěla bych k tomu dodat ještě několik dalších bodů. Asi čtyři nebo pět, já je projdu rychle. Za prvé, chtěla bych vás upozornit, vás, kterým to možná z nějakých důvodů uniklo, na zprávu skupiny na vysoké úrovni o fake news a dezinformacích online. Je to zpráva velice čerstvá a myslím si, že obecný princip, eh, který, obecný princip, který tato zpráva radí, je uplatnitelný na kterémkoliv místě na světě. A sice, že je potřeba mnoho, mnohostranný přístup k dezinformacím. Já bych k tomu dodala, že je potřeba svázat úsilí eh, v politice zahraničních věcí nebo rozšíření s politikou interní, protože ta dezinformace je globální jev a neomezuje se pouze na některé země, které jsou k ní náchylnější nebo něco podobného. Je důležité sdílet obecné principy a neméně důležité je postarat se o to, aby tyto obecné principy platily i ve velmi lokálním kontextu. Takže je potřeba působit na lokální úrovni. To je eh, moje hlavní to je má hlavní dnešní myšlenka. To znamená adaptace, překlad do místních jazyků, uspůsobení místním podmínkám. A eh, já si myslím, že to není pouze otázka komunikace a tvorby kampaní, a školení eh, v komunikačních dovednostech. Myslím si, že právě tak důležité je eh, školit úředníky k tomu, aby se účastnili debat v regionech. Je potřeba neomezovat se ve své činnosti na diskuze o rozšíření, ale spíše podněcovat debaty o veřejných politikách obecně. Zejména ve veřejné politice, která, eh, jako, jako jsou oblasti důležité pro západní Balkán, například zdravotnictví. Co to znamená mít zdravotnickou politiku, která odpovídá potřebám občanů? Co to znamená mít politiku školství, která odpovídá vzdělávacím potřebám regionu? Takže je potřeba, aby úředníci se přímo účastnili těchto diskuzí v místním kontextu. Nejde tady pouze o komunikaci jako takovou, ale spíše o to, o to přímé vstupování do debat. To je velice důležité. Oprostit se od samotného pojmu komunikace a usilovat spíše o to místní zapojování tomu bych chtěla také říci, že diskuze o transparentnosti a korupci nejen v kontextu rozšíření EU eh, by byly velice relevantní, ale nejen tedy v tom evropském kontextu, ale v kontextu toho, že jde o veřejné blaho. Pokud jde o média, tady je co dohánět. My jsme už dnes slyšeli o těch mediálních dnech, ale ty se konají po době velice nízké pozornosti vůči balkánským médiím. Mezitím ta situace se velice zhoršila. sdělení z minulého měsíce poprvé hovoří o e, státní kontrole nad mediálním sektorem. To je e, oblast, kde vláda má neúměrný vliv a je schopná ovlivňovat podobu a obsah zpráv. K tomu eh, bych chtěla říci, a to také doporučuje skupina expertů na vysoké úrovni, že je potřeba pracovat s médií, nikoli cílit na média. Je potřeba spolupracovat s médií a vytvářet strategie, které by byly relevantní v místním kontextu. Eh, na Balkáně každá země má svá specifika, své specifické problémy v oblasti médií. Některé studie a šetření požadují školení v určitých klíčových sektorech. Etika, investigativní novinářství a odolnost vůči médiím, nebo odolnost médií. A e, jde tady o vlastně e, posilování malých e, redakcí, aby byly schopné se chránit proti kybernetickým útokům, což je také čím dál důležitější. Je klíčové, aby na tuto infrastrukturu byly k dispozici peníze z evropských fondů. Kromě médií bych chtěla také upozornit na potřebu zapojení občanské společnosti. Spolupracujeme na projektu, který zkoumá podporu občanské společnosti v Evropské unii a v USA. Mám tady kopii jednoho z našich dokumentů. Cílili jsme mimo jiné na Srbsko, a i tady došlo ke značným změnám v tom, jakým způsobem Evropská unie podporuje občanskou společnost, jakým způsobem udílí granty. A zkoumali jsme také otázku, kterou je potřeba zkoumat i dále, a to, jakým způsobem zapojovat občanskou společnost v mnohem širším slova smyslu, tedy i na venkově, nesoustředit se pouze na hlavní města, což je uh, organizace, která sleduje ten západní model uh, vzdělaných polyglotů, uh, obránců lidských práv. To ne je třeba oslavovat i místní úroveň, spolupracovat s občanskou společností na sociálních otázkách. A to je patrně nejlepší cesta právě do těch lokálních debat a k oslavování občanů. Evropské delegace eh, nyní fungují mnohem lépe, ale připustíme si, že v malých eh, městech, ve venkovských oblastech, kdybychom, kdyby i tam měla EU působit, musel by se personál nejméně zdvojnásobit. Takže je potřeba multiplikovat úsilí, oslavovat i eh, venkovské oblasti. Je otázka, jak to implementovat v praxi, jak to přesně provádět. Já zdůrazňuji místní prostředníky a multiplikátory také proto, že máme určitá data a jsou to zajímavá zjištění, zejména platná pro Srbsko, kde bylo provedeno nejvíce výzkumů. Zdá se, že to, jak zprávy ovlivňují občany, velice závisí na bublinách to patrně platí pro jiné země v jiných kontextech, jde o v princip fungování sociálních médií. Je potřeba získat přístup do bubliny a šířit jiné typy informací, než jsou tam obvyklé. A to lze prostřednictvím lidí. Jsou také důkazy pro to, že málo lidí čerpá informace z tradičních médií, jde spíše o osobní kontakty v kruzích eh, rodin, rodiny přátel a tak dále, takže je důležité identifikovat jaksi vstupní místa do těchto bublin a to je možné pomocí práce s místními sítěmi, pomocí zapojování se do místních diskuzí. S tím se pojí několik rizik samozřejmě. Může to znamenat eh, komunikovat s někým, kdo s vámi nesouhlasí, znamená to pouštět se do obtížných debat a tím se dostávám zpátky k tomu školení. Úředníci musí být školeni na to, aby zvládali tyto úkoly, které jsou patrně o něco namáhavější, než by se dalo čekat. Tak to je z mé strany všechno. Já velice ráda budu odpovídat na otázky. Mám tady několik kopií toho dokumentu o podpoře občanské společnosti, kdyby to někoho zajímalo. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji za zajímavé prezentace a nyní otevírám rozpravu. Dovolte mi začít z titulu zpravodajky pro strategické sdělení, takže teď trošku změním ten obvyklý vzorec, který většinou používám při debatách. Chtěla bych Chtěla bych eh, zmínit to, co už eh, zmínila paní Balfour. Máte pravdu, aktérů je mnoho a nesoustředíme se výlučně na ruskou propagandu. Takhle to není v té zprávě, pro kterou jsem byla zpravodajkou. V té zprávě je obsažena jasná dualita. Přestože konstatujeme, že propaganda pocházející z jihu je spíše nestátního charakteru, ale máte pravdu, těch hráčů i státních je samozřejmě více. A chtěla bych říci, že západní Balkán je opravdu eh, hřištěm těchto snah. Bývalo to dříve Polsko, ale ano, eh, Balkán je vlastně tavicím kotlíkem a hřištěm pro mnoho eh, propagandistických vlivů. Proč se mění vzorce ruské propagandy zejména od roku 2014. Za prvé je to vlivem blízké války na Ukrajině, která má zásadní vliv i na západní Balkán. Je jasné, že se v této době zvýšily aktivity, ale pak je tu ještě jeden další faktor který je zejména relevantní pro západní Balkán, ale nejenom, taky pro, Rus, pro Gruzii a další. Bohužel na počátku tohoto legislativního období a na počátku funkčního období komise zaznělo prohlášení, že nejsou žádné vyhlídky na rozšíření EU v dohledné budoucnosti. To bylo řečeno na počátku tohoto období, což bylo zničující pro společnost v těchto zemích. Naštěstí konečný důsledek je více než pozitivní. Rozhodli jsme se zahájit strategii, která bojuje proti tomu pocitu vyčerpání, nespokojenosti a beznaděje, ztráty vyhlídek, pomocí e, zvýšené aktivity, což zaznamenalo poměrně úspěch, řekla bych. Protože ty kroky, které byly podniknuty, byly velice správné a nutné, podle mého názoru. A má otázka na oba pány zní, Jak jste připraveni přistupovat k této dualitě? Protože nejsou jenom ruské vlivy, ale z předchozí prezentace už víme, že instituce konají i velice praktické kroky. Soustředíme se na deradikalizaci, na prevenci radikalizace nebo na zabraňování vlivu radikálních organizací a myšlenek. Přesto ve strategické komunikaci musíme jednat paralelně s těmito snahami. A paní Belfur, máte pravdu s těmi informačními filtry, s těmi bublinami. Já si myslím, že tyto bubliny také do značné míry souvisí s předchozí beznadějí. Momentálně celá řada institucí vyvíjí značné úsilí a myslím si, že teď se rozběhla ta dynamika. Ale uvidíme, každopádně máme tu ještě dalšího zajímavého hosta, zástupce nezávislé, asociace nezávislých novinářů Srbska, který je tu na návštěvě v rámci programu sponzorovaného DG NIR. Je to paní Vazič Nikolič. Prosím, máte slovo. Máme bohužel málo času, takže prosím vyjádřete se stručně. Děkuji vám. Uh, hello, I am here. My name is... Dobrý den, já se jmenuji Mia Vazič Nikolič, jsem uh, z nezávislé novinářské asociace ze Srbska doprava zimě kolegové z uh, Eh, Černé hory Rado Michačkovič, eh, který je místo předseda černohorských eh, novinářských odborů, potom tady máme kolegu z Makedonie a potom také kolegyně z bosenského mm, hercegovské a, asociace novinářů, takže máme tady dobře eh, pokryté tamní asociace nebo zdejší asociace. My jsme se k tomu měli vyjádřit, tedy my vítáme eh, tu novou strategickou komunikaci, o které jste hovořili, protože v Srbsku a určitě na západním Balkáně ty eh, výsledky projektů a snah EU nejsou tak viditelné, jak by měly být. Eh, výzkumy ukazují, že například v Srbsku eh, lidé vnímají eh, Rusko jako největší odáce, ale když se podíváte na ta čísla, tak to není. Také bych chtěla v souvislosti se strategickou komunikací zdůraznit, že je důležité, aby až zástupci Unie přišli do Srbska, aby také přišli do kontaktu s místními médii. My jsme z médií a z novinářských asociací a tímto způsobem eh, podpořili ta média, která jsou eh, profesionální a dodržují etické standardy, protože v minulých letech také došlo k situaci, kdy podávali eh, rozhovory médiím, která jsou známa a svou neetičností a která dělají očernující kampaně vůči investigativním novinářům. Takže prosím, zamýšlejte se nad tím, než budete plánovat strategickou komunikaci protože eh, je třeba, abyste se dostali eh, k těm občanům v Srbsku, eh, kteří jsou obecně pro Evropskou unii. Zatímco pokud se budete angažovat s těmi dalšími médii, tak ti občané budou mít pocit zrady. Vy jste hovořili o spoustě dalších věcí, mm, na které nebudu reagovat, než řeknu, co my děláme v té oblasti. Například ta bublina zejména v Srbsku. A musím opakovat, eh, že to asi bude i jinde. Eh, to eh, šíření informací z úst do úst. Proč? důvěra v média a samozřejmě se velice snižuje. Lidé si, se spolehají na své přátelé. To je výsledek 90. let. Víte, jakou roli měla média v 90. letech? To všichni víme dobře. A souvisí to eh, s eh, prostředím, ve kterém novináři a média eh, fungují v Srbsku. Kosovo tady dnes nemáme zastoupené. My jsme tady měli takový společný projekt, nebudu mu tady dělat reklamu, na to se můžete podívat v naší zprávě, ale zaměřili jsme se na právní ochranu médií a svobodu v, v žurnalistů a mm, ale eh, v minulých letech jsme měli eh, také eh, problém s bezpečností. Měli jsme 439 incidentů útoků proti novinářům, zpravidla těm, kteří jsou kritičtí vůči vládě. Čili naši novináři pracují ve velice nepříznivých podmínkách. A samozřejmě existuje legislativa, ale není opravdu Eh, implementován. A mm, my ale chceme bojovat s eh, dezinformacemi a milými informacemi. My v Srbsku tím eh, žijeme těmi falešnými zprávami. Naši občany nevědí, když si něco čtou, jestli je to pravda nebo není. Spousta obsahu vytvářeného v televizi a v bulváru nejsou zprávy, ale propagandistické a PR texty. To je normální. Když hovoříme například o falešných zprávách, fake news, a někdo tady hovořil o zahraničním vlivu, tak my nemáme jenom problém s e, tím vědět, kdo jsou vlastníci médií. Neznáme ani e, finanční toky těchto médií. Nejenom u e, těch zahraničních, ale ani u našich domácích médií. Nevíme, kdo koho financuje a kdo komu patří. Ten problém je složitý a vy určitě Eh, o tom dobře víte. Vy jste hovořili eh, o těch různých zprávách a tak dále. Ale je velice důležité eh, zdůraznit, že pokud novináři nebudou schopni odvádět svoji práci řádně bez strachu o život, tak nemůžeme očekávat, že budou podávat zprávy ve veřejném zájmu. A pokud něco takového nebudou dělat, tak občané nebudou schopné, schopni se informovaně rozhodovat. A pokud se nebudou schopni informovaně rozhodovat, tak se dostaneme do velkých problémů a tam už jsme. Toč tedy eh, vše ode eh, mě. Pokud máte otázky nějaké na mě nebo na mé eh, kolegy, my jsme se měli zamýšlet nad ruským vlivem na západním Balkáně. Já se omlouvám, já musím dát slovo také poslancům. Takže bych řekla, že závěrem ještě než eh, vyřešíme eh, některé otázky, které řešíte tady vy, je eh, se postarat o pracovní prostředí novinářů, aby bylo řádně vyvinuté a aby v této zemi vládl zákon. Děkuji vám. My vám mnohokrát děkujeme, že přišli a vystoupili. Děkuji také všem ostatním novinářům, zejména zástupcům Bosně a Hercegoviny. My eh, do vaší země, eh, země pojedeme eh, hned po Velikonocích a Teď jsme se tady bavili o bezpečnostní situaci a operacích Euforu, jenom tak mimochodem. Pan Štětina, vy jste chtěl hovořit, nebo ne? Ne. Dobrá. Takže pan Picola. A děkuji také všem panelistům, protože nám předložili e, velice e, zajímavé e, mm, pohledy na to, co se děje. A díky tomu si můžeme zamýšlet nad tím, jak ta dlouho očekávaná strategie rozšíření konečně může začít fungovat, aby to nebylo v takové bublině. Já tady hovořím jako praktik protože jsem z nejnovějšího členského státu z Chorvatska a velice čerstvě si pamatuji, jaké výzmy jsme museli překonávat na naší cestě ke členství. Rozšíření Evropské unie se občanům evropských členských států neprodává snadno. Vstup do Evropské unie je stále obtížnější úkol pro nově příchozí, se mi zdá bylo mnohem eh, eh, snaží asi eh, založit Evropské hospodářské společenství v roce 1950, než vstoupit do Evropské unie o 60 let později. Takže já doufám, že ta nová strategie bude důvěryhodná a reálná. Já jsem vás poslouchal velmi pečlivě a myslím si, že je velice důležité tu strategii přizpůsobovat na míru, aby opravdu byla eh, přizpůsobena místním podmínkám. My tady hovoříme o strategii pro západní Balkán a, a ta strategie je něco jiného ve vnímání každé jednotlivé země z toho regionu. Oni jsou eh, rozděleni na mm, tři skupiny. Dáme tady Srbsko, eh, mm, mm, mm, Černou hory, mm, Bosna, Hercegovina a Kosovo a, a v, a v Makedonii. E, takže e, já myslím, že e, také musíme tak trošku se věnovat těm jednotlivým zemím, jedné po druhé. Potom jsou tady takzvané vetující skupiny ve společnostech. To jsou konkrétní skupiny, které chtějí obhajovat status quo protože jejich eh, zájmy jsou jinak ohroženy. Ty mají vždycky vliv. Nehovoříme tady jenom o politických uskupeních, o politických elitách, například o, o válečných veteránech, ale eh, také o mm, státních úřadech, které se bojí o, o eh, své redukce. Hovoříme o určitých průmyslových odvětvích a samozřejmě také eh, o některých eh, velice eh, bohatých podnikatelích, kteří jsou dobře propojeni. Ty nekandidují ve volbách, ale ovlivňují volby, takže musíte hledat takovéto vetující skupiny a snažit se tlačit na příslušné politiky, kteří rozhodují. Děkuji, pan Radoš. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád eh, poděkoval panelistům za úvodní eh, slovo. Komunikační strategie je nedílnou součástí eh, každého přístupového procesu do EU. Já mám ten dojem, že tyto strategie se nedostaly ke koncovým uživatelům, k občanům ve členských státech. Dostaly se k společenským elitám které jsou eh, dobře informované o EU a důvodem eh, mm, je ne, že strategie jsou špatné, ale eh, že jsou tady šumy, jsou tady překážky a právě proto jsou média velice důležitým komunikačním nástrojem pro evropskou strategii v regionu. Ta mediální situace, to mediální prostředí v zemích se nezlepšilo v posledních pěti, šesti letech. <clears throat> Takže máme tady eh, podobnou eh, situaci, jinými slovy. Stát vykonává kontrolu nad médií, vlastnická struktura, koneční vlastníci jsou úplně neznámí. To eh, všechno má negativní vliv na svobodu médií. Neprofesionalita médií, útoky na média, nevyřešené otázky, pokud jde o Eh, pracovní eh, smlouvy. Proto ty eh, cíle stanovené EU by se měly také zaměřovat na média. A tak jako byla strategie vytvořena pro média, sled, paralelní sledování reformního procesu. Myslím si, že taková strategie by měla být jedním z cílů akčního plánu nebo také jedné <clears throat> měla by se zaměřit na média. Bude eh, těžké eh, dosáhnout eh, ke každému občanovi bez svobodných médií. Takováhle strategie stanovená s cílem reformovat, vzhledem k tomu, jaké jsou tady eh, obdobné potíže u soudního systému, by měla být vytvořena pro každou zemi západního Balkánu. A takže já se chci zeptat, jestli komise má nějaký takový plán a jestli by její zástupci se rádi vyjádřili eh, k těm názorům, které jsem právě vyjádřil. Thank you very much. And now, uh, Mrs. Petty. Děkuji, paní Jeter, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Vyslechli jsme si řadu zajímavých informací a zdá se, že Evropská unie klade veliký význam, přiklade velký význam strategické komunikaci, zejména na západním Balkáně. Spousta peněz už byla proinvestována v tomto směru, ale ještě nevidíme výsledky, které jsme si přáli. Paní Balford upozornila na to, že na základě výzkumu EU nemá dobrou reputaci přímo na místě, v terénu. A e, důvodem je, že občané nemají dost znalostí o EU. Já s tím souhlasím jen částečně. Myslím, že se na to můžeme e, podívat jinak, ne tak obecně. Makedonie například před deseti lety plnila všechny podmínky nezbytné k zahájení vyjednávání s EU. Bohužel, tato země stále ještě je v, v čekárně a ob, makedonští občané dost dobře vědí, Evropská unie posílá této zemi. A to vzdělení není ani dobré, ani pozitivní. Takže eh, Eh, podle toho také vypadá důvěra makronských občanů vůči EU. Vidí totiž, že tu jsou eh, dva různé metry aplikované. Bilaterálně měli eh, výhodné postavení, preferované postavení, ale pak situace vypadá jinak. Já jsem hovořila s různými makronskými občany a ti říkají, že stávající tlak Eh, je zaměřen na to, aby země změnila své, eh, své jméno a pro ně je to problém a Evropská unie k tomu mlčí. Eh, a považuje to za běžnou součást té cesty směrem do EU. Jak eh, může tedy mít eh, Makedonie důvěru v takovouto EU, eh, nebo v takovouto politiku EU? Co EU musí změnit ve své politice vůči západnímu Balkánu? Tedy na to bychom se měli podívat. To je první věc. A za druhé musíme změnit i politiku k Makedonii, proto, abychom mohli správně komunikovat naše přání tak, aby naše politika byla srozumitelná. Děkuji. Eh, pokud už dámy a pánové nejsou, nejsou mezi MEPy, který by chtěli mluvit, slovo je vaše, milí panelisté. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, děkuji za tyto dotazy, budu velice stručný, vím, že máme málo času. Chtěl jsem se vrátit eh, ke třem, čtyřem bodům. Ohledně dezinformací souhlasím s tím, co bylo vyřčeno. Je to velice složitá záležitost a silně doporučuji, jak jste říkala, paní Belfort, abychom se podrobně podívali na zprávu eh, mm, skupiny na vysoké úrovni. Je to expertní skupina, víte, že se zabývá komise toto otázkou a bude navrženo několik různých směrů práce. Samozřejmě důležitá je transparentnost, to je klíčová věc. Kdo financuje co? Transparentnost v tom, že budeme vědět, jaké zdroje informací se kdy e, jsou eh, ty první, nebo jaká informace vzchází z které. A Myslím, že se shodneme na tom, že zapotřebí eh, se tím dále zabývat a my jako SF, s SVČ budeme se tím budeme tam spolupracovat. Ohledně bublin. To je pro nás veliká výzva, to je pro všechny aktéry. A musíme mít na mysli extrémní fragmentaci různých skupin společnosti. I u nás doma eh, je to eh, složité, když chceme vybudovat nějakou širší eh, komunikační strategii. Jak se o tom zmiňovali kolegové, je zapotřebí zaměřit se na, na lokální informaci, která bude přímo reagovat na potřeby tamních obyvatel. Takže nejde tady tolik o to, jaké je to sdělení a jak ho prodáme, ale spíše se ve strategické komunikaci musíme zaměřit na to, kdo jsou naši, naši posluchači, jaký mají věk a podobně. A poslední bod se týká médií. O tom se také zmiňovali kolegové. To je zásadní prvek a nejde tu. Myslím, že Klaus o tom také bude diskutovat. Je, je to opravdu eh, naše priorita a díváme se na to velice podrobně. Děkuji. Začnu tedy médii, navážu na kolegu. Situace médií je sledována eh, ze strany komise. Médie, média hrají vysokou úlohu eh, v našich každoročních zprávách. Uvidíte v Dubnu. Budeme pokrývat také situaci s médií eh, v jednotlivých státech poměrně do detailů a budeme sledovat ten vývoj i Eh, do budoucnosti. Takže my eh, jsme vedli mm, různé diskuze s profesionály z oblasti médií už po léta. Eh, na konferencích s našimi různými mm, publiky a na těchto konferencích jsme vždy diskutovali tak, že to vedlo k dalším programům, k vytváření dalších možností toho, jak podporovat a financovat eh, novináře. Například jsme sdíleli tradiční expertízu v rámci Rady Evropy ohledně svobody médií a svobody projevu. Máme teď stále ještě program, který nadále funguje, to jsou samoregulační záležitosti týkající se Evropy a Spojených států, eh, eh, máme školicí programy, máme programy zaměřené na novináře. A po diskuzích eh, s novináři a občanskou společností jsme se například shodli se BRD, že Budeme podporovat média a budeme financovat eh, například eh, cestu eh, k demokracii prostřednictvím médií. A to je dobrý způsob, jak podpořit například mediální startupy, aby získali určité financování, abychom tedy čelili jejich ekonomickým potřebám a média by měly mít tedy možnost dostat se k lidem, když je to zapotřebí a jakým způsobem to je zapotřebí. My jsme teď jim e, k tomu tedy poskytli financování prostřednictvím tohoto programu. Jak už o tom diskutovali kolegové, 14, 2014 až 2020 to bude 40 milionů podpory médií různými kanály. Nejsou tady obrovské částky, protože se jedná také o, o nižší schopnost absorpce, jedná se o menší e, asociace či podniky. Média nicméně jsou aktivní a my se e, k tomu vrátíme a budeme posilovat tuto činnost více opět, eh, až budeme ve Skopě, až se tam bude konat ten další eh, den pro média. Ehm, ohledně práce skupina vysoké úrovni ehm, o fake news, samozřejmě eh, důvěryhodná média a informace na síti, v sociálních sítích, jak vypadají. Mm, nemusíme pokaždé mít důvěru v to, co e, vidíme a skupina na vysoké úrovni toto vše nebere v úvahu. E, když komunikujeme prostřednictvím sociálních médií, samozřejmě, protože se prodíráme velikým množstvím informací všichni a proto fungujeme také na různých kanálech, tedy a co si přejeme s naším týmem, Eh, chtěli bychom, ano, mít lepší výzkumy, zabývat se eh, průzkem veřejného mínění, abychom měli jasnější představu, eh, jak lépe zacílit naši komunikaci i ve vztahu s tím, co říkal pan Picula s těmi virtuálními skupinami. A k tomu chceme mm, se dopracovat dalším výzkumem. Potom regionální práce a místní jazyky. Eh, uvedu takový příklad. Ano, my jsme pochopili mm, tuto potřebu, potřebovali bychom na to především více zaměstnanců, ale s těmi stávající zaměstnanci samozřejmě se snažíme dělat, co jde. Eh, uvedu pár příkladů, tedy jak jsem říkal, ve Skopě například v naší delegaci jsme vedli velkou kampaň ohledně otázek životního prostředí. Eh, což není eh, tak je takové tvrdé téma, není to právní stát nebo něco takového, ale je to eh, otázka životního prostředí, co všechno EU dělá pro to, aby bylo lepší životní prostředí, jak se to projevuje například na úrovni obcí a tak. A my na té lokální úrovni taky máme různé takzvané vyslance EU. A a ti navštěvují různé projekty na místní úrovni a diskutují o tom, hodnotí, eh, čeho bylo dosaženo. A tak na jedné straně se nejen navyšuje viditelnost Evropské unie, ale také povědomí o tom výsledku projektu. Eh, podobná kampaň eh, byla provedena ohledně například zpracování odpadů a mohli ukázat, a toto je vizuálně mm, jasné. Eh, byly tam televizní spoty, eh, mediální kampaň, eh, účastnili se aktéři, například zházené a z Košíkové, kteří se účastnili této kampaně, tedy zaměřená na to, jak lépe zacházet s odpadem. To bylo lákavé pro různé mm, skupiny posluchačstva. Pak jsme měli zhruba 40-50 eh, obecních orgánů, eh, které se chtěly účastnit eh, takovéto činnosti. My v této oblasti poskytujeme také školení těmto obcím ohledně evropských záležitostí, konkrétně těch věcí, které jsou pro ně důležité na té místní úrovni, například ve vzdělávání, v kultuře, tak aby měli, abychom tedy měli podporu Eh, ze strany místních orgánů pro EU. Eh, hovoříme s nimi tedy o věcech, které jsou pro ně zajímavé a které jsou financovány ze strany EU. Děkuji. A nyní další řešnice. Děkuji, já se pokusím o stručnost. Jenom k tomu poslednímu. Ona je poptávka po, většího, po větším zapojení do místní politiky eh, Tady je třeba hovořit o plnění výsledků, o transparentnosti, o odpovědnosti místních orgánů. Já bych chtěla navázat na několik poznámek. Za prvé, nemůže existovat strategická komunikace bez pevné politiky. Jestliže nějaký premiér cestuje po regionu a e, šíří jiné vize, negativní vize ohledně vyhlídek na vstup do EU, tak eh, to může mít velice negativní dopad na strategickou komunikaci Evropské unie o rozšíření. Takže to za prvé. Je třeba eh, mít podporu členských států a je potřeba se postarat o to, aby proces rozšíření se hýbal z místa a aby byl důvěryhodný a stabilní. Eh, to bych chtěla zareagovat na paní novinářku ze Srbska. Já velice prosazuji spolupráci s médií, eh, je potřeba školení v investigativní práci, v etice a tak dále. Ale v některých zemích je reálný problém a Srbsko mezi takové země patří, že většina lidí poslouchá zprávy v televizi. A většina televizních stanic je pod kontrolou vlády a proto fungují jenom jako megafon vlády. Takže je velice důležité, aby Evropská unie v rámci, monitoring, v rámci předsluhového monitoringu neskoumala jenom právní dimenzi, ale také praxi. Praxi toho, jak funguje její média a trh s médií. Nejenom právní rámec, ale praxi. Protože mnoho z těchto jevů existuje navzdory právnímu rámci. Takže je potřeba, aby politika doprovázela iniciativy já chválím všechny tyto iniciativy, nově zaměření na média, podporu občanské společnosti, ale bez nějakého kontextu, bez nějakého prostředí, které by těm iniciativám umožnilo vzkvétat, se neposuneme z místa. A poslední bod, který opakuju pořád, zopakuju ho znovu. Nejde tolik o to, abychom prodali ideu Evropské unie na Balkáně. Jde o to, že Balkán se vydal na cestu transformace. Jejímž cílem je, aby vznikly stabilní a zdravé demokracie, které odpovídají touhám a preferencím voličů. A to, že se, že se tak děje v rámci, vstup, přípravy, v rámci příprav na vstup do EU, je samozřejmě v našem zájmu. Takže je třeba, abychom pomáhali zemím západního Balkánu na cestě k tomu, aby se stali zdravými a pevnými demokraciemi, což se hodí i Evropské unii. Takže je to v zájmu Evropské unie. V zájmu Evropské unie není pouze prodávat imič nebo vizi Evropské unie jako takovou. Děkuji moc krát. Musíme se rozloučit a moc krát děkuji všem panelistům a děkuji všem účastníkům této diskuze a můžeme okamžitě pokračovat. A to bodem 14 pořadu jednání. Ještě jednou vám děkuji. Goodbye.